jsem tento eh, úmysl eh, mobilizovat zdroje Evropské unie, aby byly dány k dispozici spojeným národům a eh, humanitární práva v táboře dodržena, takže jsem to velmi silně vnímal. Děkuji. Děkuji kolegovi Salafrankovi. A teď tady máme návrh usnesení jako výsledek této rozpravy. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise ohledně eh, nedávných eh, smrtelných nehod v textilních továrnách, konkrétně v Bangladeši. Eh, paní ministrině Lucinda Creighton teď bude hovořit jménem Rady. Paní ministrině, máte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslanky, vážení poslanci, nedávný požár v Ašuli blízko Daky byl skutečnou tragédií. Přes 100 lidí eh, železných eh, mladé ženy přišly o život v této hrůzné nehodě a my jsme byli všichni šokováni tím, co se stalo a vyjadřujeme soustrast všem, kteří přišli o rodinné příslušníky při této nehodě. Tato nehoda zdůraznila širší problém pracovních podmínek v řadě eh, podniků v Bangladeši a běžné porušování bezpečnostních pravidel a nemůžeme nechat eh, jenom tak beze všeho projít tento incident. Je třeba skutečně zdůraznit eh, ochranu bezpečnosti při práci u všech, kteří působí v bangladejském průmyslu, zejména v textilním, mají základní právo na důstojné a bezpečné pracovní podmínky. Evropská unie má zvláštní úlohu. Jsme největším obchodním partnerem Bangladeše. Ten obchod eh, podporoval ekonomický růst a vytvářel pracovní místa. A oděvní průmysl je hlavním složkou bangladešské ekonomiky a vývozy byly silné, zejména díky bezkvotnímu a bezcelnímu přístupu Bangladeše na evropský trh, kdy v rámci dohody vše, kromě zbraní, byly uplatňovány obchodní preference Evropské unie, ale musí nás nepokojovat, že zboží vyráběné v těchto továrnách je vyráběno za nepřijatelných bezpečnostních podmínek a pracovníci jsou běžně ohrožováni při vykonávání každodenní práce. A proto Evropská unie stála v popředí snahy o zlepšení ochrany pr- při práci a chtěli jsme zapojit zaměstnavatele, aby zajistili dodržování bezpečnostních pravidel. A tyto otázky pravidelně zmiňujeme při jednáních s vládou i zástupci podnikatelů. To je důležitá práce, ale tragický požár v Ašuli ukázal, že je třeba dělat více. Obecně Evropská unie má celou řadu dostupných nástrojů pro řešení této otázky, nejen v Bangladeši, ale kdekoliv jsou znepokojivým způsobem porušovány pracovní a bezpečnostní normy při práci. A zejména je zde vazba na podporu eh, pokynu Mezinárodní organizace práce. Eh, obecný systém preferencí v obchodě je nejvýznamnějším nástrojem pro propojení otázek lidských práv s otázek sociálních eh, s obchodní politikou. Je třeba, aby program znám jako GSP+, Plus zajišťoval další obchodní preference pro ty země, které ratifikují a uplatňují 27 mezinárodních umluv, včetně těch, které se týkají základních lidských práv a práv při práci. Není možné také můžou být tyto výhody tedy staženy ze zemí, kde dochází k porušování těchto norem a to není prázdná hrozba. Stalo se tak v řadě případů, jak v Bělorusku i Myanmaru, kde obecná ujednání GSP byla odvolána a GSP plus také. Chceme zlepšit eh, normy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a chceme sledovat tyto cíle bilaterálně, vzhledem k tomu, že není vyhlídka na zavedení multilaterálních pravidel v v rámci Světové obchodní organizace. A to nás vede k důrazu na zavedení do bilaterálních dohod ustanovení o udržitelném rozvoji. A budeme dělat maximum pro to, aby tento program byl prosazován v mezinárodních organizacích, jako je Světová obchodní organizace, ale také v Mezinárodní organizaci práce. Já vím, že Evropský parlament je znepokojen rostoucím rizikem sociálního a ekologického dumpingu a narušení hospodářské soutěže na evropském trhu. My sdílíme tyto obavy a budeme i nadále plně využívat veškeré možnosti v naší legislativě skrze ustanovení o udržitelném rozvoji v bilaterálních dohodách o volném obchodu, abychom čelili těmto hrozbám. Dalším důležitým aspektem jsou investice. Evropské podniky, které investují v Bangladeši, sehrávají klíčovou úlohu při podpoře ekonomického růstu a tvorbě pracovních míst mohou také přispět ke zlepšení postupu u zaměstnavatelů. V neposlední řadě tím, že zavedou politiku podnikové společenské odpovědnosti do těchto podniků. A vím, že podniková společenská odpovědnost je věcí, která leží na srdci tomuto parlamentu a v reakci na poslední sdělení komise v tomto směru. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Požár v továrně v Bangladeši by měl být varováním pro nás, pro všechny. Nemůžeme dopustit, aby životy pra- pracovníků zde nebo kdekoliv jinde byly ohroženy. A musíme pracovat na dalších projektech, abychom zlepšili pracovní podmínky. Musíme plně využít vlastní nástroje EU, jako je GSP, abychom tlačili na ty země, které běžně umožňují porušování bezpečnostních norem. Musíme co neintenzivně působit v mezinárodních jako je VTO a Mezinárodní práce, abychom nutili ke plnění základních povinností a musíme zajistit, aby podnikatelé z Evropské unie, tam, kde je to možné, když působí v zahraničí, aby prosazovali ty nejvyšší normy na pracovišti. A chci vás ujistit, že se budeme intenzivně snažit o to, aby ve všech těchto oblastech taková tragédie, jako nedávno v Bangladeši, se už nikdy neopakovala. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát zástupkyni, vysoké zástupkyně. A nyní paní komisařka Kristalina Gorvio za komisi. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Paní ministrině Krejtnova, jak jsme slyšeli od eh, paní ministrině, požár v oděvním závodě v Ašali v Bangladeši upozornil na problém, který existoval na řadě míst, kde docházelo k aplikaci a schvalování takových norem, zejména v eh, textilním průmyslu v Jižní Asii. A není lepšího způsobu, jak vzdát hol těm, kteří přišel život zde a v jiných, na jiných místě. Aby Evropská unie tedy tuto otázku zařadila do našich vztahů s obchodními partnery a podnikla rozhodné kroky v tomto smyslu. A to je přesně to, co chceme činit a to je přesně to, co děláme. Dovolte mi, abych eh, upozornila na to, co nastalo poté. Nejdříve zástupce EU v Dáce rychle zareagoval na požár, k kterému došlo. A projekt spolufinancovaný EU a Německem s cílem zlepšit eh, sociální normy a ekologické normy v průmyslu, umožňuje poskytnout eh, zdravotní pomoc obětem a potraviny a další výrobky postiženým rodinám. Evropská unie vydala společné soustrastné poselství, kde jsme zdůraznili otázku bezpečnosti ve vztazích s obchodními partnery plně uznáváme naši úlohu a odpovědnost eh, jakožto nejvyšší, největší obchodní partner Bangladeše. 57% vývozu Bangladeše směřuje do Evropské unie a tyto vývozy jsou z velké míry oděvy a textilie. A to, co se týká Bangladešanů, se týká našich spotřebitelů, našich podniků, naší společnosti. Za druhé, Konzistentně jsme bezpečnost na pracovišti učinili centrálním prvkem v práci, kterou odvádíme v pracovním programu Organizace práce s našimi partnery. Podporujeme konkrétní projekty v řadě zemí, včetně Bangladeše. A to zahrne podporu zaměstnavatelů a vlád, provádění auditů v továrnách a v zavádění funkce compliance officer. Také spolupracujeme s požární službou Bangladeše a poskytli jsme výcvik, aby se zlepšily tedy kapacity hasičů v příslušných provozech a továrnách. Velvyslanec Hanna se sešel se zástupci výrobců a vývozců textilních výrobků v oblasti oděvního průmyslu v Bangladeši. A za čtvrté, za vedoucí misí EU v Dáce vedle diskusy se zástupci hlavních eh, výrobců textilních výrobků z Evropské unie. A rádi vás budeme informovat o výsledcích těchto jednání. My jsme se zavázali v EU podporovat důrazně realizaci mezinárodních norem v oblasti společenské odpovědnosti podniků a paní ministrně to zmínila velmi podrobně. E, budeme považovat normy v tomto směru za úhelný kámen pro náš dialog s vládami v tomto směru. A to již proběhlo na společné komisi EU Bangladeš, které se konalo zde v prosinci. A nejen tehdy, ale bylo to i tématem systematických kontaktů z Bangladeší, tedy téma zlepšení pracovních podmínek v továrnách. V roce 2001 se konal v dáce seminář, který schromáždil zástupce všech sektorů a jeho doporučení byla předána bangladešské vládě. A odrážejí obavy, které zde vyjádřil Evropský parlament v usnesení z 8. června 2011 o externí dimenzi sociální politiky. Evropský, obsazení Evropského parlamentu z 23. října 2012 o rozvojové politice EU zdůraznil tuto problematiku, aby tedy řešení sociální nerovnosti v, kon, v kontextu rychle rostoucích zemí, tedy převod, převod bohatství pro nejslož, nejchudší složky společnosti, bude klíčem k stabilitě země a je zapracován do našeho dialogu o rozvoji s Bangladeší. Dovolte mi, abych eh, zhrnula tuto problematiku takto. Došlo k eh, případu, který vyvolal pozornost na mezinárodní úrovni a samozřejmě to vyvolalo velkou pozornost Evropské unii kvůli specifickým vztahům s Bangladeší, ale také v jiných zemích Zmíníme Pakistán, kde tam také došlo k požáru podobného charakteru. Naštěstí neměl tak tragické eh, dopady a nedošlo k takovým ztrátám, ztrátám na životech. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že se soustředujete a zajímáte o tuto otázku, že nás nutíte k tomu, abychom postupovali optimálně a týká se to i postavení Evropské unie Evropská unie by měla být skutečně silou dobrá v tomto směru. Děkuji vám. Excuse myself, I will have to leave. Uh, Budu vás muset opustit, ale můj kolega komisař Barnier tady zůstane. Budete mít dva komisaře za cenu jednoho. Děkuji. Takže E, teď tady máme řečníky za jednotlivé frakce. A uh, uděluji slovo kolegovi Tomasu Manovi na tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za přivítání. V Němčině 112 osob přišlo o život v rámci velkého požáru v textilní továrně v Dáce 24. listopadu 2012. Jejich utrpení ohromilo lidi na celém světě. Již v prosinci asi 300 zaměstnanců se stalo obětí výbuchu v textilní továrně nedaleko Karáčí v Pákistánu. Mnozí z nich by mohli ještě nyní žít, pokud by byly dodržovány státní bezpečnostní předpisy a předpisy zadavatelů zakázek na vývodu z Evropy, zadavatelů z Evropy. Kontroly jsou ovšem pouze eh, eh, pouhým alibi a to velice často. Odpovědní nejsou potrestáni, odpovědnost eh, se každý snaží uvalit na někoho jiného a vše potom dopadá na bedra zaměstnanců. Podnikatele v Evropě eh, mají eh, z toho užitek, protože nakupují zboží za velice nízké ceny a užitek z toho mají i místní podnikatelé, podnikatelé v těchto azijských zemích. Proto je důležité, aby se konfidentně prosazovaly bezpečnostní předpisy. Bangladeš již v tomto směru učinil mnohé, zejména v rámci boje proti dětské práci v textilním sektoru a my uznáváme tuto stavu. Standardy Mezinárodní organizace práce je ovšem třeba dodržovat pouhá slovní přislíbení nestačí. Myslím si, že je zde důležitá osvěta, a to zejména v Evropě, či také v Evropě, osvěta o tom, za jakých výrobních podmínek vznikají určité výrobky, které jsou velmi, velmi nízké. Je třeba eh, si uvědomit, jakou hodnotu mají ekologické a sociální standardy, neboť potřebujeme nátlak ze strany spotřebitele. To je účinná zbraň pro to, abychom mohli z dlouhodobého hlediska něco změnit. Dále potřebujeme rovněž právní zásahy na mezinárodní úrovni, ustanovení v bilaterálních smlouvách mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Toto by stačilo, ale je nutné to důsledně uplatňovat. Mám ti napisy například sankce vůči globálním podnikům, které e, smlouvy nedodržují. Tyto strašlivé požáry, ke kterým došlo, ukazují, že některé podniky nedodržují svou sociální odpovědnost. Ehm, oni si dělají reklamu pomocí sociální odpovědnosti eh, podniků a využívají to k tomu, že zvyšují ceny, ale přímo na místě se pro pracovníky téměř vůbec nic nemění. Tady dochází k hrubému zneužívání důvěry. Evropská koncepce CSR je zde příkladná, malé a středně velké vodníky se konkrétně zasazují za blaho společnosti a nesou sociální odpovědnost. Musíme ovšem zachovat princip dobrovolnosti systému CSR, EPP, jasně podporuje ta opatření, která se postarala o pozitivní změny. Uh, Dalším řečníkem je kolega Bernd Lange za politickou skupinu socialistů a demokratů na 1 minutu a 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. My všichni nakupujeme a nosíme oděvy z CAA, z HAM, z Benettonu, Tommy Hilfingera a od dalších velkých koncernů. A myslím si, že příliš málo zohledňujeme, jaký hodnotový řetězec eh, za těmito oděvy je. Jak je možné, že se eh, v Uzbekistánu vyrábí vlna pomocí dětské práce a pak za nelidských podmínek se z této vlny v Pákistánu a v Bangladeši vyrábí oděvy, které jsou potom zde v Evropě prodávány za vysoké ceny a slouží k maximalizaci zisku. Eh, těch koncernů, kterých se to týká. My musíme požadovat od evropských koncernů, aby dostali své sociální odpovědnosti a to jednak jak individuální podniky, aby jasně doložili, jakým způsobem vypadá jejich hodnotový řetězec a jak ho přizpůsobili mezinárodním standardům OECD v rámci CSR. Proto vyžaduji, aby komise zavedla povinnost, aby velké podniky musely dokládat, že plní ustanovení CSR a měly by také předkládat tyto podniky jejich ekonomické obchodní údaje. A další věc. Pak musí velké podniky jednak společně, pokud se tady bude konkurence mezi jednotlivými podniky o nejnižší cenu, tak to ve prospěch situace nepůjde. Potřebujeme, aby se evropské podniky společně zavázaly k tomu, že budou dodržovat sociální standardy a proto vy, Apeluji na Business Europe, aby v této věci byl toto gremium aktivní. Děkuji, děkuji panu Langemu. A nyní má slovo pan kolega Benion za skupinu ALDE na dvě minuty. Ano, děkuji. Já jsem žádal o toto usnesení eh, ohledně obětí požáru, nejenom eh, v tomto místě, ale také v Karáči a to už delší dobu. Jsem rád, že k tomu konec, konečně došlo. Stovky lidí by mohly být zachráněny, kdyby tady byly alespoň základní podmínky požární ochrany plněny. Samozřejmě, že je třeba zlepšit tyto normy v bangladešských továrnách. A včera tripartitní dohoda eh, byla podepsána mezi vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci. A já bych teď eh, chtěl, aby pakistánská vláda přijala obdobné kroky. Neměli bychom eh, prostě umožnit a nechat bez povšimnutí takovéto obrovské katastrofy, kdy jsou dveře za zamčeny a e, lidé se nemohou zachránit. Je také třeba více bojovat proti endemické korupci v těch nejrůznějších inspekčních systémech, ale také v oblasti těch e, e, různých eh, požadavcích eh, nadnárodních eh, firem. Často jsou z jejich stran pouze formulovány sliby, které se nepřevádí do skutečnosti. Ale samozřejmě jsou zde nadnárodní firmy, které pracují s Bangladešem a s těmito zeměmi, Eh, eh, které jsou především, které eh, jsou především cíleny. Ale není, to jenom otázka těch nadnárodních firm. Ty mají samozřejmě také svoji míru odpovědnosti, ale musíme se obrátit na majitele těch továren. Aha, již přetahuji svůj čas, omlouvám se. Takže rychle k závěru. Jménem liberálních demokratů bych chtěl říct, že je velice důležité e, ty e, podmínky e, bezpečnostní podmínky zdraví a bezpečnost při práci lepšit a také si vážím těch kroků, které jsou činěny v tomto směru. Děkuji. A teď paní Lambert za zelené na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já také hovořím jako předsedkyně delegace Evropského parlamentu, e, která e, pokrývá mimo jiné země také Bangladeš. A i za naší frakci bych ráda vyjádřila naše Eh, pohnutí a mm, eh, politování nad těmito eh, úmrtími. Je to otázka, která se netýká jenom Bangladeše, když na něj se teď především zaměřujeme. Je nám jasné, že ty ziskové marže tlačí nejenom na výši mest, ale také na snižování nákladů za bezpečnost. A dělá nám starost, že velké firmy, které měly smlouvy s továrnou Tazrín toto nechtěli připustit ve chvíli, kdy došlo k tragédii když tam vlastně nedávno proběhlo hodnocení. A rovněž vítáme reakci eh, vlád Pakistánu a Bangladeše, co se týče odškodnění eh, rodin a pozůstalých obětí a také vítáme příspěvky některých e, e, zahraničních firm, jenom bychom si přáli, aby jich bylo více. E, kolega zmínil tripartitní jednání zaměstnavatele, Mezinárodní organizaci práce, vládu. To je třeba vnímat jako pozitivní krok a vůli dodržovat stávající pravidla a postupy a e, dbát na jejich e, implementaci, případně přijímání rozhodnutí e, v případě, že by k tomu nedocházelo. To je jasně odpovědností vlády. Podle našeho názoru je také třeba říct, že tady jsou aktivní odborové organizace a aktivisté Alemon Islám, který byl nedávno zavražděn. Je pro tento proces zásadní, jak tady také historie ukazuje, aby existovaly v místě aktivní odborové organizace, které by spolupracovaly a eh, upozorňovaly na Eh, s jednotlivými zúčastněnými stranami a upozorňovali na nedodržování eh, eh, závazků ze strany zaměstnavatelů. Máme tady ovšem některé firmy, které byly zmíněny také v tisku, které nedodržují své povinnosti. Jako spotřebitelé nemůžeme být schovývaví a laxní. Tady je otázkou život lidí a já musím říct, že vítám to, co co učinila naše delegace v Bangladeši a co učinili další země a podporu e, lepších e, pracovních podmínek, tak aby bylo zajištěna bezpečnost při práci. Děkuji. A teď bych e, rád dal slovo paní Kristian Muscardini jménem ECR. Vážený pane předsedo, Tragédie v Bangladeši z 24. listopadu je pouze další element v rámci celé řady incidentů v chudých zemích, kde průmyslové podniky pracují jakožto dodavatelé pro podniky ve vyspělých západních zemích. Podnikatelé a vlastníci těchto továren nedodržují pravidla a výrobní a pracovní podmínky pro zaměstnance nejsou v pořádku. Evropská unie musí zajistit, aby pokud dojde k tomu, že do rozvojových zemí naše podniky dodávají své zakázky, aby v tomto případě se vždy ověřilo, zda ten dodavatel, který vyrábí ty výrobky, které jsou potom prodány v Evropě, se zda a tedy tento dodavatel dodržuje bezpečnostní a pracovní podmínky. Evropské podniky které si nechají vyrá, nechávají vyrábět zboží v zemích, kde eh, se platí velice nízké platy, se musí postarat o nutné kontroly. Globalizace a svobodný trh eh, nesmíme chápat jako zneužívání práv chudých. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Salafrakos jménem politické skupiny EFD. Děkuji. Tato ztráta na lidských životech, ke které došlo při těch posledních požárech eh, v továrnách, zejména ten poslední incident v Bangladeši, je podle mého mínění něco, co by mělo přivést všechny spotřebitele k tomu, aby vyvíjeli nátlak na ty odpovídající země v tom smyslu, aby dodržovali bezpečnostní pojmínky zejména s ohledem na mezinárodní podmínky konkurence. Ale Západ vede silný konkurenční boj ve jménu potřeb spotřebitele a to vede k tomu, že chudé země se potom zavazují k dodržování e, podmítek, které jsou naprosto nepředstavitelné. Například se tam vyplácí měsíční mzda 30 7 dolarů, což je naprosto minimální. Neměli bychom si tedy vytvářet eh, ráje pro výrobu mimo Evropu. Měli bychom vyrábět přímo v samotné Evropě a měli bychom zajistit to, aby se i v jiných zemích než v Evropě vyplácely minimální mzdy tak, aby pracovníci měli důstojný život, aby byli vůbec schopni přečít s tou mzdou, která jim vyplácena. Není možné, aby trhy bezzudně vládly. My, Evropané, bychom měli odmítat oděvy, které vznikly pomocí vykořišťování lidí, dokonce často i lidí nezletilých je třeba to jasně vysvětlit spotřebiteli a komise toto musí prosadit pomocí odpovídajících dávek a cel. Děkuji a nyní za GUE pan Murphy. Thank you, President. First... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci vyjádřit upřímnou soustrast rodinám 112 dělníků, kteří přišli o život v továrně v Tazrín v listopadu loňského roku a rodinám, všech asi 7, 700 pracovníků v oděvním průmyslu, kteří zahynuli v Bangladeši od roku 2007. Nestačí to, co se již stalo. Mám, existuje legislativa z roku 1990 na 2006, která má chránit práva a blaho pracovníků a tyto předpisy byly evidentně ignorovány. Bangladeš je druhým největším vývozcem oděvu na světě. V roce 2011 to představuje 90 miliard dolarů. Tommy Hilfiger, Gap, Calvin Klein, H&M a Walmart jsou hlavní značky, které zde vyrábějí. 85% dělníků jsou ženy, které mají pouze několik dolarů za měsíc a nemohou ani být organizovány v odborech bangladešská vláda eh, pravděpodobně narušuje pro protesty a existuje velmi úzký vztah mezi vládou a majiteli textilních eh, společností. Ne, nezávislé vyšetřování by mělo být spuštěno a majitele těchto továren musí být vedeni k odpovědnosti. A bezzubé kodexy chování v Evropě tuto situaci nevyřeší. A tyto postupy v textilním průmyslu v Bangladeši představují velké riziko pro místní delníky. Zpracovávání nebo opracování džínoveny pískem je velmi nebezpečné a je to smrtící proces, kdy dělníci vdechují částice prachu, což vede k silikóze a dalším chorogám. Měli bychom zavést zákaz dovozu těchto výrobků do Evropy. Děkuji, dostáváme se k dalším zapsaným řečníkům, jednotlivým nyní jako první Gay Mitchell na tři minuty. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. To je skutečně hrůzná situace. A pro ty z nás, kteří věnují svůj čas rozvojem otázkám v Africe, Asii a Pacifiku. Je šokující vidět, že přes naše snahy lidé pracují v těchto podmínkách a přicházejí o život v těchto podmínkách. Ale jsem skutečně zde rozrušen tím, že tvrdí, že je to šokující a odsuzují někoho jiného. A většinou velké podniky. Ne všechny velké podniky jsou neetické. Když se snažíme zvyšovat daně, abychom splnili naše závazky ve veřejném sektoru, zejména 0,7 HDP, ti lidé také vedou kampaň proti úhradě těchto daní. Neplaťte za odpadky, neplaťte další daně a poplatky. A jak mají dnešní vlády plnit své závazky? vládní sektor je největším trhem pro vývoz Bangladeše. Za, tyto lidé, 50 milionů lidí, co ti lidé mají dělat, pokud jim nepomůžeme? A pokud se budeme dívat v rámci MFF na huma, rozpočet humanitární pomoci, tak bychom skutečně měli splnit závazky, ke kterým jsme se upsali. A nyní vlastně vyjednáváme nový program DCI, tak bychom měli náhodně provádět audity těchto bezpečnostních norm. A není důvod, proč bychom to neměli legislativně vyřešit. Pane předsedo, ve čtyřech týdnech po požáru v továrně Tazrin došlo ke čtyřem dalším in, podobným incidentům v, incidentům v textilním průmyslu a to je věc, která by nás měla znepokojovat a měli bychom to zapracovat do našich nástrojů rozvojové pomoci, aby tyto normy byly pravidelně kontrolovány a neměli bychom slepě umožňovat, aby tato praxe pokračovala. Děkuji, pane Micheli. Pan Murphy se vás na něco zeptat. Máte slovo, pane Murphy. Děkuji, předpokládám, že komentář poslance Mitchella eh, byl zaměřen na mě. Nevím, proč, eh, proč se obrátil na mě s tím, že nechceme platit eh, poplatky a daně. Kdybychom nevypláceli prostředky držitelům státního dluhu a to jsou lidé ve vládě, kterou podporujete, tak bychom neměli tyto problémy. Irská vláda platí své úředníky a platí své závazky. Pokud chcete potraty, tak to udělejte hned zítra. A lidé zde stále něco požadují a nechtějí převzít odpovědnost za to, že budou vybrány daně, aby se ty závazky splnily. A stejní neodpovědní lidé se potom vymlouvají na, na to, co se děje. A já jsem vás nikdy neviděl eh, na, na zasedání schromážení AKT, na jednání o rozvoje police. Zajímejte se vážně o tyto věci a postav, nestavte svůj vlastní zájem před zájmy oprávněné těchto lidí. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda, i za tuto výměnu názoru. A nyní pan Serkas na minutu a půl. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Jak již řekla paní ministrině, Nemáme zde dočinění pouze s strašlivou tragédií Bangladeši, ale je to jisté varování, které by nás mělo přimět k tomu, abychom se zamysleli. Zamysleli na skutečně neutržitelné pracovní podmínky, jak z hlediska právního, tak z hlediska humánního. Miliony pracovníků na celém světě vykonávají svou práci za podmínek, které se podobají otroctví. Nejsou dodržovány ani minimální normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. E, poukážu pouze na několik bodů na těch nejdůležitějších. Chtěl bych říct, že jsou zde ustanovení Mezinárodní organizace práce, pak je zde těch osm nejdůležitějších dohod a je důležité celosvětově realizovat uh, odpovídající právní ustanovení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Mezinárodní organizace práce je instituce, kterou musíme zohlednit více a my bychom měli jít eh, příkladem, dobrým příkladem. Mnozí v Evropě říkají, že musíme naše normy snížit v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, i co se týče eh, boje proti vykořišťování pracovníků. Neustále zde se poukazuje na malé podniky. Ale je třeba si uvědomit, že naším úkolem je být dobrým příkladem ostatním. Předseda přerušuje. Nyní má slovo pan Görens. Pane předsedo, my jsme spolu zodpovědní za to, k čemu došlo v Bangladeši v Dakaru eh, došlo k obdobné eh, situaci a eh, je třeba si uvědomit, jak říká se v Německu, guides is geil, to znamená, čím víc se někteří snaží být mazaní, tím dělají větší zlo. Eh, tady je třeba si uvědomit, že je nutno zvýšit normy bezpečností a k tomu ještě eh, připočtěme eh, ty pracovní podmínky. Otázka sociálních práv v rámci Světové obchodní organizace. To je Eh, velice, veliký problém. Tam eh, neexistují. Pokud eh, fair trade má fungovat a pokud vlastně ten bojkot velkých firm nefunguje, tak studie, která byla vypracována, alespoň ukazuje, že tady existují určité alternativy k našim způsobům spotřeby a uvědomme si, že to je kombinace politických iniciativ a občanských iniciativ, které mohou hrát svou pozitivní roli. Děkuji a na řadě je paní z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Eh, velvyslanec Bangladeše, se kterým jsme se včera setkali a se kterým jsme hovořili, eh, nám připomněl velice citlivě, že každý je tričko prodané eh, na západě znamená, že za něj ty pracovníci v Bangladeši, a často jsou to ženy, dostávají pár haléřů. Eh, většinou jsou to právě eh, dělníci v textilním průmyslu, eh, kteří nejvíce trpí, pane předsedo. A v těchto podmínkách pak dochází k tragédiím, jako jsou tyto požáry v Dáce a Karáči. Musíme něco dělat, můžeme něco dělat, jistě můžeme i nadále pracovat s určitými značkami, ale v tomto usnesení parlament říká, že je třeba povinně eh, zajistit, aby se tady objevily povinné normy a odpovědné chování. E, chceme, e, aby e, tyto výrobky byly takto vyráběny a ptám se komise, jak to chce dokázat. Děkuji. Teď je na řadě pan Tanok. Bangladeš je relativně demokratický, stabilní stát, který se snaží opravdu upřímně dodržovat své povinnosti a závazky. Textilní průmysl je důležitý pro tuto zemi zemi. To, co e, proběhlo v továrně Tazren, je skutečnou lidskou tragédií. Bangladešské orgány e, poskytly pomoc obě, e, rodinem obětí a chtějí vše vyšetřit. Samozřejmě že by vláda chtěla dělat více, ale zdrojů je málo. Bangladeš je obrovsky chudou zemí a pravidelně tam dochází k přírodním katastrofám. My v Evropské unii musíme bangladešským orgánům v tom inspekčním programu poskytnout maximální pomoc a já bych velice, velice uvítal dobrovolné příspěvky ze strany západních firm. Nicméně odmítám, aby to bylo povinné. Vyjádřil jsem hlubokou, upřímnou soustrast rodinám obětí. Jsem přítelem Bangladeše a myslím, že vláda a další státní orgány udělají maximum pro to, aby se podobné tragédie neopakovaly. A teď je na řadě pan Salvini, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, je to 112 mrtvých ještě více zraněných, hodně z nich jsou ženy a nezletilí. Ale je to také naše chyba, že k něčemu takovému došlo. Je to e, chyba e, nás, e, našich evropských byrokratů, evropských institucí, které pohrdají podmínkami práce těch, kteří pracují za jeden dolar denně pro nadnárodní monopoly. My o tom tady hovoříme, ale nic to nezmění. Evropská komise sama Eh, která eh, vlastně má eh, svůj postoj k značce Made in, který všichni známe. Eh, tady eh, jde o ztráty na lidských životech a tisíce zaměstnanců textilek v Evropě přišlo ještě navíc o práci. Na to se ovšem dívají někteří bez zájmu a jsou pokrytečtí. Je to výsměch životu v Azii a pracovní pracovníkům v Evropě. Pane předsedente, předsedo, dámy a pánové, když se podívám na ceny oděvu u nás v evropských obchodech, když si například můžeme koupit džíny za 3 nebo 4 eura, a když si zvážím, kolik našich občanů, občanek jsou vděční, jestli mohou něco takového koupit eh, s ohledem na nízké platy v Evropské unii a na situaci na trhu práce, tak si myslím, že je jednoduchým populismem nadávat na velké koncerny, ale neodpovídá to realitě. Je opravdu také pravda, že i lidé v Evropě mají užitek z globalizace v oblasti textilní výroby. Na druhou stranu obchodní podnika musí přispět k tomu, aby se zlepšily standardy. My to již činíme pomocí povinných doložek v našich dohodách a tím se snažíme přispět k tomu, aby ty země, kde momentálně pracovníky jsou opravdu v obtížné situaci, aby v těch zemích se pracovníci eh, mohli jaksi postupně vypracovat do lepší pozice. To je i eh, známka rozvoje, že průmysl se musí nadále rozvíjet, přenáší se z jedné země do druhé, protože tento průmysl je vždy na začátku hospodářského rozvoje země a myslím si, že bychom měli vidět i ty pozitivní aspekty pro občany. Ale, a zde se právě Evropské komise, co Evropská komise v posledních letech učinila proto, aby i mimo eh, zahraniční obchodní politiku se postarala o to, aby se něco z něm zlepšilo. Samozřejmě obchodní politika musí tento trend podporovat, to jsem říkala, co dělala komise například v rámci Mezinárodní organizace práce proto, aby konečně, nejenom ve VTO, ale i v dalších organizacích, například v samotné ILO, byly konečně zavedeny závazné standardy. Co učinila komise v posledních letech pro to, aby v rámci Mezinárodní organizace práce konečně existovaly závazné standardy a mohly být prosazovány například v mechanismu řešení sporů, jaký máme v rámci VTO. Proč se tedy neustále jaksi mm, velmi kritizuje obchodní politika a nezohledňují se ostatní oblasti politiky? A dále se ptám, proč se ptám, proč komise se nezasazovala o lepší standardy v rámci mezinárodních grémiích, ve kterých je zastoupena. A ještě další podnět, abych byl rád, kdyby se k tomu mohla komise na závěr vyjádřit. Já bych chtěla, aby Evropská unie se, se zasadila o intenzivní dialog eh, eh, v zástupce ekonomiky v Evropě a v zemích, kterých se to týká, dialog eh, o standardech. Téma TSR, o tom se dohovořilo již několikrát, a já mám na mysli dialog Evropské unie, který bude veden Evropskou unii se zástupci odpovědajících zemích o protipožárních opatřeních, jak stavebních, tak organizačních, eh, o účinných systémech eh, kontroly, jak je možné účinně kontrolovat, zda jsou bezpečnostní standardy dodržovány. Já bych byl opravdu vděčný, kdyby mi komise nakonec řekla, zda eh, je ochotná jeden z těch podnětů, který jsem zde nadnesl, v budoucnu skutečně uskutečnit. A nyní pan Hovej na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj pro CSR parlamentu sdílím utrpení rodin, obětí, které se udusily a uhořely. Těch během posledních desetiletí obětí bylo přes 700 jenom v Bangladeši. Bangladeš spolehá z 80% na oděvním průmyslu a jde o sdílenou odpovědnost samotných podniků, podle slov samotného velvyslance. Walmart, Gap, HM a další odmítli uzavřít dohody o bezpečnosti v těchto továrnách. N- zástupci evropských firm se odmítli setkat se zástupci dělníků z továrny Tazrín a ve své zprávě jsem uznal pokroky dosažené jednotlivými značkami, ale pokud jde o iniciativu etického obchodu, ale chceme, aby normy OECD byly lépe prosazovány, pokud jde o podnikání a lidská práva a to zabrání budoucnosti jevům které nastaly v továrně Tazrín. Dlouho očekáváme vaše návrhy o transparentnosti podniků v dodavatelském řetězci a nikdo nesmí říkat, že společenská odpovědnost je nepovinná. Přijmejte společnou odpovědnost a slyšte, co zní z Bangladeše. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Fisas Aichela. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, paní ministrině. Nejdříve bych chtěl vyslovit svou soustrast eh, s příslušníčky obětí požáru v továrně v Bangladeši. Tyto strašlivé nehody by nás měly přimět k zamyšlení. Evropská unie musí podpořit rozvojové země a zvýhodnit vývozy, ale zároveň musíme požadovat, aby se dodržovaly minimální standardy v oblasti ochrany práv při práci a aby se dodržovala práva pracujících. Je třeba zajistit, aby tam nedocházelo k práci dětí a aby byla dodržována také pravidla ekologická, tak, abychom měli ještě více obětí podobných katastrof a nehod. Jde v podstatě o situaci ekologického a sociálního dumpingu v mnoha rozvojových zemích a ne týká se to pouze textilního sektoru, ale i dalších jiných. Tyto praktiky se nacházejí v šedé zóně na kraji legality a porušují práva pracujících a velmi poškozují podniky a pracovníky v Evropě. Evropská unie se musí postarat o to, aby mezinárodní ustanovení v oblasti lidských práv, pracovních práv a ochrany životního prostředí byla v rozvojových zemích dodržována. Musíme podmínit import výrobků z těchto zemí tím, že tyto země budou dodržovat ty standardy, které jsem zmiňoval. A toto by mělo platit i pro výrobky, které se vyrábějí v našich zemích. Lidská práva pracujících v rozvojových zemích se musí dodržovat. Takovéto katastrofy se již nesmí opakovat a evropské podniky musí eh, si konkurovat čestným způsobem. Děkuji, minuta a půl, pan Moreira. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, drazí kolegové. Evropská unie je hlavním klientem, který nakupuje oděvy z Bangladeše a proto máme speciální důvody pro to, abychom se zabývali s těmi strašlivými pracovními podmínkami v této zemi pracovníků, kteří vyrábí tyto oděvy. Bangladeš eh, dostal velice velkorysé obchodní preference od Evropy a proto Evropská unie má také právo vyžadovat, eh, aby eh, se již nikdy neopakovaly takovéto katastrofy, ke kterým došlo. Eh, víme, jaké tedy byly, jaká byla reakce bangladeských autorit, zejména ta podpora, pomoc eh, rodinám obětím, eh, dále to, že se zabývali tedy příčinami požáru, a protipožárnými opatřeními. Ale to nestačí. Musíme vyžadovat od bangladeské vlády, aby zajistila, že takováto situace se již nikdy nebude opakovat. Je třeba, aby legislativa se uplatňovala aby podnikatelé se chopili své funkce řádným způsobem a aby eh, podnikatelé by pohnáni k odpovědnosti a potrestání ti, kteří jsou odpovědní za tyto nedhody. Ale samozřejmě část viny nesou i podniky, které importují tyto výrobky eh, do Evropy a tímto vykořišťují hm, v podstatě pracovníky v těchto zemích. Jsou to tedy podniky, které by měly vytvořit, vyžadovat od eh, svých dodavatelů, aby dodržovali minimální pracovní standardy, ale oni to nečiní. My bychom tedy měli vyžadovat od našich vlastních eh, podniků, aby dodržovali ústavní sociální odpovědnosti podniku. A pokud to nefunguje jako soft law, měkký zákon, tak bychom z toho měli udělat tvrdý zákon, jasné právní předpisy. Děkuji. A teď eh, paní Moreira. Děkuji, pane předsedo. Je to drama v těch dvou továrnách a obrátilo to naši pozornost na pracovní podmínky a bezpečnost. Bangladeš je druhým největším vývozcem eh, textilu eh, po Číně ve světě eh, a to je také díky tomu, že se zde využívá, vykořišťují se zde E, děti jako pracovní síla. To ovšem nezabraňuje velkým západním firmám, aby nepřimhořovaly oči a nebrali e, toto zboží. E, to neštěstí 24 Eh, přineslo také velký pohnutí ve světě. Celá eh, jeho východní Asie je eh, vlastně takovým, takovou oblastí, kde se ví o korupci a o nedostatku dodržování norem a zavírá se předtím oči, ale i velké západní nadnárodní firmy jsou spolu zodpovědné, protože tlačí na snižování nákladů a hrají také Eh, na strunu konkurence mezi jednotlivými těmito zařízeními nedodržování legislativy v oblasti sociální eh, či životního prostředí, a principy sociální odpovědnosti podniků, to by e, všechno mělo e, vést k tomu, že by byla upozorněna justice v těchto zemích a e, mezinárodní tlak by měl také vyvinout větší úsilí pro to, aby nadnárodní firmy musely reagovat. Toto jsou ty samé nadnárodní firmy, firmy díky kterým padají na kolena malé a střední podniky v Evropské unii. Děkuji, na řadě je paní Steinbrück na minutu a půl. Opakovaně dochází k takovýmto katastrofám a když k ním dojde, tak jsou všichni velice ohroměni, velice to na ně dopadne. A potom ovšem se přejde k dalšímu pořadu na, pod, do, je, dalšímu bodu na pořadu jednání. Prostě se všude šetří, šetří se v rámci ochrany zdraví při práci, v rámci protipožárních opatření a dochází k sociálnímu dumpingu, kde je skutečně odpovědný za tyto strašlivé katastrofy a za tato neštěstí. I samozřejmě vedení továrny, úřady na místě, politikové v zemi, ale také podnikatelé zde v Evropě a my jakožto politici. Podniky, podniky nesmí pouze e, vyvíjet tlak na snižování cen, ale musí si také odvěřit, od koho zboží nakupují a za jakých podmínek bylo vyrobeno. Není možné, již nyní si ne, nikdo nemůže vymlouvat ani dodavatelské, že ty dodavatelské řetězce jsou například nepřehledné. Proto je naše usnesení velice důležité. Máme před sebou velký kus práce, třeba posílit nezávislé odbory přímo na místě. Potřebujeme přiměřené impl- implementování úmluvy Mezinárodní organizace práce. Potřebujeme transparentní dodavatelské řetězce, dodržování ekologických a bezpečnostních standardů a zesílení nezávislých kontrol těchto standardů. Evropská komise musí svou eh, podpořit koncepci sociální odpovědnost podniku a prosazovat ji. Jsem zklamána, že konzervativně liberální většina v tomto parlamentu nesouhlasí s naším pozměňovacím návrhem, kde jde o přiměřenou ochranu a spravedlivé, spravedlivý přístup k obětem takovýchto katastrof. Myslím, že by bylo hodné, kdyby se si to do Římska ještě jednou rozmysleli. Děkuji a není dvě minuty paní Schniebler Jastrem. Pane předsedo, Chtěla bych eh, rodinám obědí, pořádu v továrnách eh, v minulých měsících Bangladeše vyslovit svou upřímnou soustrast. Je to skutečná strategie, pokud ztratíte pomocí takovýchto událostí milované osoby a eh, nejhorší na tom je, že tyto nehody v podstatě byly předvídatelné, proto naprosto podporuji rezoluci, kterou máme Zároveň chci poukázat na to, že my v Evropském parlamentu a v členských zemích musíme učinit vše proto, vše, co je v naší moci, proto, abychom zabránili takovýmto tragédiím. A myslím si, že nestačí eh, přijímat pouze usnesení a organizovat semináře či podepisovat společné kondolenční seznamy. Myslím si, že právě kvůli tomuto tragickému neštěstí, kvůli smrti tolika lidí kvůli dětské práci, kvůli nedostatečným kontrolám, kvůli obrovskému poškození pověsti, které zapřinilo toto neštěstí. Kvůli všemu tomuto musíme jednat rychle a správně. Jde nám o to, jaký obrázek o sobě jako o EU rozšiřujeme a jak je to v souladu s naším požadavkem dodržování lidských práv, s naším závazkem sociální odpovědnosti podniků. Není možné o ní pouze teoreticky diskutovat. Musí se s ní stát praxe také v chudých zemích a my jako významní dovozci, my musíme odvést náš kus práce. A není to pouze pro pracovníky v těchto zemích, ale bude to prospěšné, jak jsme nyní viděli, i pro samotné podniky, které si jistě i do budoucna přejí se takovýmto tragédiím vyhnout. Děkuji. Děkuji, Ani, a minuta a půl, paní Regnerová. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři Barnie, vážená paní zástupkyně rady. Když hovoříme o té strašlivé tragédii v Bangladeši a Pakistánu, tak nehovoříme pouze o rány osudu, kterým nešlo předcházet, a hovoříme o základních právech. 112 mrtvých v rámci požáru v továrně v Tazrín jsou důsledkem politiky otevírání trhu. Čím více se trhy otevírají, tím více všichni odhlížejí. Nechtějí vidět eh, takové pr- problémy, jako jsou ekologické standardy, pracovní podmínky a msty. Evropské podniky by se ale neměly skrývat za ostatními podniky v sudovateli. Proto potřebujeme sociální povinnost vykazovat zprávy a tuto povinnost uvalit na nadnárodní společnosti. Všichni ti, kteří pochybují o usnesení, ty chtějí, chci eh, jak si vyzvat, aby si to ještě jednou dobře rozmysleli, protože toto usnesení má v sobě velice dobré návrhy, které lze rychle realizovat s důrazným jedem například, aby byly vyslanosti Evropské unie, například i to v Bangladeši, eh, aby se z nich stala kontaktní místa pro evropské podniky. A zde by měly být školení pracovníci v oblasti CSR a rovněž v oblasti opatření, která, eh, na kterých se dohodlo Mezinárodní organizace práce OECD, tak abychom skutečně na místě přímo v těch zemích byli kontaktními partnery a nezbuzovali dojem, že ta odpovědnost je někdy daleko, daleko za tím, co můžeme nějakým způsobem obsáhnout. Děkuji. Na dvě minuty paní Saifi. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři Barně, milí kolegové. Já bych chtěl nejdříve, jako další kolegové, upřímně vyjádřit soustrast obětem mezi 6 let po nehodě v továrně Spektrum a nyní díky této nové katastrofě 600 lidí zahynulo v Bangladeši a tato hrůzná čísla ukazují, že v pěti tisících textilních provozech v této zemi se zhorší podmínky. Bangladešské úřady musí působit spolu s inženýry, architekty a technickou službou, která by měla zlepšit tyto provozy a musí tvrdě trestat eh, povědné pracovníky v továrnách, kde nejsou dodržovány podmínky. My nepopíráme, že některé továrny a některé firmy se snaží tuto situaci řešit, ale Evropská unie jim v tom má pomáhat. Pane komisaři, chci hovořit o chování některých nadnárodních podniků, jak je citovali naši kolegové, aniž bych se vyjadřovala populisticky, jako kolega Kaspary. Chci je zmiňovat Walmart, CAA, Gap, nechtějí se podílet na dohodách týkajících se bezpečnosti pracovníků, přičemž je to jejich odpovědnost. Je to stanovisko, které pravidelně hájím. Z hlediska jejich váhy v mezinárodním obchodu evropské podniky sehrávají zásadní úlohu při podpoře a šíření sociálních norem a pracovně právních předpisů ve světě. Nemůžeme se omezovat na doprovodná opatření. Musíme také a zejména podporovat ta řešení, která již existují a která se osvědčují. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní na minutu a půl paní Andres Barea. Pane předsedo, pane komisaři, otázka Bangladeše nás znepokuje. Jsme smutní kvůli raněným a mrtvým. Jsme znepokojeni právě pracujících, které zde prakticky neexistují. 600 zaměstnanců zahynulo od roku 2005 a obchodní dohoda nemá pouze ekonomické cíle, ale má také cíle v oblasti rozvoje a zdravější infrastruktury. Bangladešské odbory se bouřily proti pracovním podmínkám, diskriminace na pracovišti. Bangladeš je druhým největším vývozcem v oblasti textilního průmyslu a největší značky nakupují v Bangladeši, protože je to mnohem výnosnější. A určení těchto výrobků je pro Evropu. Nadnárodní podniky dobře znají výrobní řetězec a tyto dohody jsou v odpovědnosti Rady komisa parlamentu a je třeba, aby byly dodržovány normy Mezinárodní práce, normy bezpečnosti, hygienické normy a odpovědnost podniků je zde klíčová. A lidé musí mít právo na spravedlnost a většinou tomu tak není. Děkuji. A nyní paní Angeli. Grazie, presidente, ministro, commissario. vážený pane ministr. Pane komisaři, ta situace je eh, nepřijatelná po tom požáru, Kvůli tomu bylo 200 zraněných, eh, mezi nimi také žen a dětí. Eh, velmi eh, tragické. A došlo k tomu během několika hodin, takže je to velmi vážné. Nedostatek bezpečnosti na pracovišti, to je také vážná věc příliš mnoho lidí, žádné nouzové východy, vrata zavřená na klíč, minimální ochrana před požárem v Bangladeši přitom eh, tato výroba představuje 43 eh, vývozu Bangladeše do Evropy a do Spojených států. Takže eh, to je velmi podstatná součást této obchodní dohody mezi Evropskou unii a Bangladešem. A je potřeba, abychom vždycky trvali na dodržování norem bezpečnostních mezinárodní organizace práce u všech podniků, které vyvážejí svou výrobu eh, k nám. A víme, že dochází k předání subdodávek eh, do těchto továren, protože tyto továrny tady velmi často produkují své výrobky pro velké známé značky a i proto bychom na ně měli tlačit, proto aby dbali na dodržování bezpečnostních a pracovních norem. A my budeme doufat, že Bangladeš bude pokračovat také v úsilí o snížení podílu práce dětí Víme, že jenom málo oficiálních údajů, ale UNICEF například hovoří o tom, že více než milion dětí eh, vykonávají eh, rizikovou práci. A posledním eh, řečníkem je pan Berman. Pokud je přítomen, není, takže přejdeme ke Catch the Eye a je tady jenom jedna žádost o slovo, pan Thürer. Ja, Herr Präsident, Herr Kommissar Barnier, liebe Eh, děkuji, pane eh, předsedající, pane komisaři. V této diskuzi musíme dávat pozor na to, abychom nesměšovali příčinu a výsledek. Samozřejmě, že ta, to neštěstí je tragické, ty ztráty na životech zejména. Pokud to ale eh, z toho chceme obvinovat volný obchod, tak bychom ti mohli vylít dítě z vaničky i s vodou. Jde přece o to, že sociální standardy v rozvojových zemích nejsou stejné jako u nás, protože lidé tady jsou velmi chudí. My potřebujeme samozřejmě jim dát přístup na naše trhy, aby v těchto rozvojových eh, zemích eh, mohli eh, produkovat a vytvářet bohatství a když teď po nich budeme požadovat, aby se zavřely hranice nebo aby je zatížili regulacemi, se kterou se oni nebudou moci poradit, tak jim to rozhodně neprospěje. Musíme otevřít naše trhy přístupu jejich výrobkům a tlačit hlavně na eh, společnosti, které si nakupují ty své eh, díly nebo mm, tam dávají své dodávky, aby usilovali o to, aby jejich partnerské firmy v Bangladeši zlepšily pracovní podmínky a aby dodržovaly také standardy Mezinárodní organizace práce. Děkuji vám. Dostal jste žádost o otázku, pane Terere. Chcete na to odpovědět? Paní Weiler má slovo. Pane kolego Tojrere, já jsem eh, se přihlásila o slovo kvůli vašemu eh, vystoupení. Já si nemyslím, že by někdo tady eh, v tomto sále chtěl obezovat zahraniční obchod. Minimálně ale zahraniční obchod, tak jak jsme ho vždy tady my chápali musíme se k tomu stavět zodpovědně. Nejde jenom o sociální politiku a rozvojovou politiku, ale eh, také existuje odpovědnost podniků. Podniků, která sídlí v Evropě, ale chtějí nakupovat levně. Je tady velice důležité, aby i oni eh, plnili podmínky úmluvy Mezinárodní organizace práce. A myslím si, že vždycky tomu tak není. Takže ano, chceme volný obchod, ale se zodpovědností. Ano, děkuji za eh, otázku, protože to mi dává příležitost to celé vysvětlit. Pokud jde o dodržování pravidel Mezinárodní organizace práce, tak si nemyslím, že bychom měli zatěžovat eh, dohody o zahraničním obchodu zbytečnými byrokratickými požadavky. Rozhodně nechci spochybňovat náš eh, společenský model, ale byl bych rád, kdybychom souhlasili s tím, že zahraniční obchod přispívá k vytváření bohatství. To je za prvé. A za druhé jde o to, abychom také tlačili na firmy, aby měli svou společenskou odpovědnost, stejně jako spotřebitele. Proto se chci ptat komise, jestli sleduje dodržování těchto standardů u těch společností a pokud o tom má informace, tak by nám je měla předat. Je tady další žádost, eh, otázku od pana Kasparyho. Přijímáte to, pane Tojrere? Vážený pane Tojrere, dovolte, aby po té debatě, kterou jste právě vedl s kolegyní Weiler, abyste připustil, že zahraniční obchod není jedinou politikou, která může tyto problémy řešit a že bychom měli dovolit i jiným politikám, aby do toho vstoupili. Že musíme eh, usilovat o to, aby všechna tato pravidla byla závazná na celém světě a aby komise to nemusela všechno řešit jenom prostřednictvím těchto dohod o volném obchodu, ale také globálně s našimi partnery. Ano, já také vidím, že zahraniční politika, pardon, zahraniční obchod je tím přetěžován, ale nevím, jaké další mechanismy máme, jak něco takového prosadit. Víme, že velmi často se také varuje před porušováním suverenity těchto států. V případě například Bangladeše nevím, jak eh, můžeme přejímat odpovědnost. Můžeme samozřejmě Bangladeš podporovat, můžeme pomáhat eh, k tomu, aby eh, zvyšoval své sociální standardy a aby, mě by velmi zajímalo, jaký postoj k tomu má komise. Abychom mohli ukončit tuto rozpravu, tak bych chtěl poprosit pana komisaře Barniera, aby se ujal slova za komisi. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý večer vám všem. Jak víte, jménem Katrin Eštanové a paní Georgieva, která před chvílí hovořila, eh, bych tady rád reagoval. Já jsem poslouchal velice pozorně vystoupení všech zúčastněných a mohu říci, že i my jsme byli Eh, jako evropští komisaři nesmírně dojati. Eh, velice na nás zapůsobila tato tragédie, která eh, v Bangladeši blízko Daky v listopadu loňského roku proběhla. 112 obětí, mnoho mladých žen. Jak oprávněně vyjadřujete ve svých vystoupeních Eh, je tady otázka sociálních norem v textilním průmyslu, v oděvním průmyslu eh, v Jižní Asii. Eh, trápí vás to a trápí to také nás. Samozřejmě, že závěry různých šetření, které proběhly, jsou proměnlivé. A nikdo nespochybňuje porušování bezpečnostních norm v dané továrně. E, tak e, někteří z vás velmi oprávněně e, připomněli sdílenou odpovědnost, která přísluší i velkým nadnárodním společnostem a také Jde o odpovědnost ředitelů, kteří tam přímo zodpovídají zařízení těch podniků, které poruší základní pravidla. Porušují základní pravidla sociální i bezpečnostní. Dámy a pánové, já mohu potvrdit, co už řekla kolegyně Georgieva. A sice, že zástupci EU v dáce, jak to tady také zaznělo, za to děkuji, velice rychle reagovali. Současná diskuse také eh, potvrzuje, že eh, je tady obrovský zájem ze strany EU i ze strany našich obchodních partnerů o to, jaké normy se uplatňují. My chceme u příležitosti této tragédie dosáhnout zlepšení a dosáhnout opravdu konkrétního pokroku. Jak víte, 25. června 2012 jsme schválili eh, strategický rámec eh, spolupráce pro demokracii a lidská práva. A v tomto rámci Evropská unie bude i nadále působit pro propagování lidských práv ve vnější dimenzi ehm, a bude žádat eh, uplatňování hlavních zásad OSN týkající se podniků i lidských práv. Já bych rád řekl, v tom duchu, ve kterém jste tady hovořili, například eh, pan Kaspary před chviličkou, Chant Ovid, paní Trifler, paní Weiler a další, že tady jsou i další politiky, kterých se týká tato tragédie. Není to pouze otázka obchodních vztahů eh, Evropy se zbytkem světa. Eh, Mě samotného se to týká, protože jsem se zúčastnil rozpravy Provy eh, vlastně jen jako zástupce paní Georgeva, ale v mém vlastní eh, oblasti působnosti eh, zodpovídám například za veřejné zakázky a také za vnější vztahy s našimi partnery v oblasti veřejných zakázek a odpovídám také za sociální odpovědnost podniku. O tom jste tady také hovořili. Prostě to téma se týká i mě. Jak eh, víte, eh, nový požadavek na sociální odpovědnost podniku jasně prosazujeme, to už bylo ve sdělení z roku 2011. A koncem loňského roku jsme navrhli akční plán eh, v oblasti podnikového práva, řízení podniků, sociální odpovědnosti a to samozřejmě ve vztahu k našim podnikům, které vstupují do obchodních vztahů. Paní Weiler, já bych prostě toto nazval spravedlivý, ličtější, humánější obchod. V prvním čtvrtletí eh, roku 2013 eh, chceme zveřejnit eh, právní předpis týkající se transparentnosti či netransparentnosti v oblasti finanční, kdy je třeba brát v úvahu sociální odpovědnost, ale také životní prostředí. Ve stejném duchu prosím eh, chci říci, že nejde jen o zbožné přání nebo jen o rétoriku. Vy sami už pracujete na textu, který jsem vám předložil já a který se týká eh, transparentnosti v jednotlivých zemích, aby 600 našich podniků, ať už kotovaných na burze či nikoli, a které pracují v oblasti těžebního průmyslu, těžbě přírodních zdrojů a v celé řadě eh, regionů světa, ale zejména v Africe či v Ázii, eh, se zabývají těžbou nerostů nebo mm, těžbou dřeva, aby tedy tyto podniky jasně věděly, kdo co komu platí. To je text, který už eh, projednáváte vy v parlamentu a projednává to rada. Pokud je o Bangladeš, propagace práv pracujících, to je jedna z priorit naší strategie pro lidská práva. EU bude pokračovat ve spolupráci s bangladešskou vládou, aby se tato iniciativa eh, v oblasti maloobchodu, textilního průmyslu, oděvního průmyslu dále propagovala a aby se propagovala také v dalších azijských zemích, kde máme podobné eh, situace. Budeme podporovat obhájce lidských práv, kteří bojují za lidská práva a kteří sehrávají velice důležitou úlohu. Já ostatně mohu potvrdit, a říkám to eh, Berntovi Langemu, paní Asman, že komise zveřejní zprávu o těch nejtragečtějších eh, podobách práce eh, či obchodu, které se například týkají zejména příliš mnoha dětí ve světě. V nejbližších týdnech zveřejníme tuto zprávu. Já myslím, že jsme všichni zajedno o tom, jaké poučení vyvodit z této tragédie. A chci říci, že dobrou odpovědí není jen e, použití jednoho konkrétního nástroje, to je vnější e, působení, vnější činnost EU. Potřebujeme e, inteligentním způsobem skombinovat více nástrojů, použít i diplomacii, ekonomickou diplomacii, veřejnou diplomacii, rozvojové programy, které jsou velice důležitou hybnou pákou, které by měly také eh, působit eh, tímto směrem pro respektování určitých pravidel. Obchodní politika a také ta sociální odpovědnost, o které jsem už hovořil. Pracujeme spolu s kolegy v, z různých eh, částí Unie i s našimi eh, partnery v členských zemích eh, na tom, aby naše působení bylo koordinované a co nejúčinnější. Pane předsedo, ještě jenom telegraficky odpovím na některé konkrétní otázky, které tady zazněly v rozpravě. Jean Lambert nebo Steinbrück velmi oprávněně zdůrazňují otázku kompenzací, eh, kterou by oprávněně měly dostat rodiny obětí. Jak řekla paní Lambert, Doufáme, že trojstranná schůzka, která proběhla mezi odbory, ehm, eh, veřejnými orgány a eh, řediteli podniků, věříme, že to dospěje k respektování těchto práv. Daniel Kaspary, pan Steinbrück zase hovořili o Mezinárodní organizaci práce, se kterou máme partnerské vztahy, abychom mohli propagovat eh, eh, bezpečnost práce a respektování norem pro zdraví. EU a eh, MOP mají projekt pro odborné vzdělávání. My jsme proskoumali náš přínos, následně komunike z 13. ledna 2013 a dostalo se nám podpory od MOP. Pane Kaspary, velice mě zaujaly ty myšlenky. Myslím, že jsou důležité, zajímavé a já vám slibuji, že je předám eh, paní Eštonové i paní de Guchtovi a já mohu říct, že určitě budou souhlasit, pane Kaspary, s tím, že se svými spolupracovníky a se svými útvary eh, budou přemýšlet, jak velice rychle zavést eh, náležité monitorování situace. MOP, která eh, formuluje pracovní bezpečnostní normy, se zabývá i otázkami eh, textilních eh, podniků. Ovšem Bangladeš ještě neratifikoval tuto úmluvu, kterou vypracovala MOP. Eh, pan Tajany, pan Andor eh, eh, a další, kteří působí v těchto oblastech, budou také informováni o tom, co tady zaznělo v rozpravě a za co já vám děkuji. Tolik tedy jménem paní Georgievy, která se omlouvá, že nemohla zůstat déle, vzhledem k tomu, že má velmi nabitý program v Bruselu. Nemohla tedy zůstat až do konce diskuse. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. A teď jménem eh, rady vystoupí paní ministrně Krajten. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří se zúčastnili této rozpravy. Myslím se, že se jasně ukázalo, že my všichni jsme rozhodnutí udělat všechno pro to, abychom zabránili opakování tragédie, která se odehrála loni v listopadu Myslím si, že pan komisař Barnier v podstatě už toho řekl spoustu za mě a velice výstižně, takže já nechci to všechno opakovat, protože vím, že před sebou ještě máte dlouhý večerní program. Celá řada kolegů tady velice pozitivně přispěla do diskuse, eh, přispěla svými pozitivními návrhy, které jsem si zaznamenala a je tady jedna jasná věc, která se tím vším prolínala a sice, že všichni poslanky, poslanci a poslankyně teď od nás očekávají nějakou reakci. A e, myslím si, že by nás ale samozřejmě ta tragédie, která se odehrála u Dáky, e, by nám neměla sloužit jako nějaká e, záminka pro zavádění nějakých protekcionistických opatření. Myslím si, že takto skutečně naše diskuze dnes večer nevyzněla. ale prostřednictvím našich bilaterálních, především eh, dohod a prostřednictvím organizací, jako je Mezinárodní organizace práce, můžeme nalézt cesty, jak využít eh, naše páky, jak podpořit lepší, eh, vyšší standardy, lepší podmínky pro pracovníky. Myslím si, že to už tady velice dobře vyjádřila celá řada kolegů. Z hlediska rady je důležité zdůraznit, že skutečně my chceme používat obchodní pobídky jako způsob, jak eh, příjemce země příjemcovské eh, podpořit v tom, aby eh, se zavázali dodržovat mezinárodní standardy v této oblasti. A jak už jsem na začátku zmínila, tak prostřednictvím rámce GSP Plus Eh, se o to snažíme, protože to je pro EU velice důležitý nástroj a je to nástroj, který má obrovský potenciál pro to, aby právě nám pomohl se vypořádat celou řadou z těch výzev, o kterých jsme tady hovořili. Já tady už nebudu tady opakovat to, co tady zaznělo dříve, ale chtěla bych říci, že dnes jsme se dotkli celou, celé řady způsobů, jak efektivně podpořit propojení mezi obchodem, eh, trhem práce a ekologií. Evropská unie samozřejmě v této eh, oblasti může hrát klíčovou roli a my všichni, všechny orgány musí úzce spolupracovat s MOP a s ostatními mezinárodními nadnárodními organizacemi, protože to je jediný způsob a určitě nejúčinnější způsob, jak zajistit adekvátní pracovní podmínky pro všechny ve všech zemích, ve všech odvětvích a to by mělo být naším cílem. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím tady končím naši rozpravu na toto téma. Teď tady máme eh, šest návrhů usnesení, které byly, která byla podána a hlasovat se o nich bude zítra ve 12 hodin. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu našeho jednání a to je Eh, prohlášení Rady a komise, korupce, zneužívání prostředků EU a vliv na procesy politického rozhodování. Já zahájím rozpravu eh, prohlášením Rady, které přednese paní ministrině Clayton. Děkuji, pane předsedající.